Rich. Vážení kolegové, děkuji, že jste se dostavili na zasedání našeho výboru dnes večer ve Štrasburku. Než se dostaneme k hlavnímu tématu našeho dnešního zasedání, děkuji všem kolegům, kteří se účastnili týdne regionu, ten byl bohatý na události. Byl to důležitý moment k tomu, abychom mohli jednoznačně promluvit ve prospěch soudržnosti v době, která je klíčová pro budoucnost naší politiky. Dnes večer jsme se sešli, abychom hlasovali o změně nařízení, které navrhuje Evropská komise a týká se to Fondu Solidarity, aby se Brexit přidal k okolnostem, na jejich základě je možno tento fond aktivovat, protože zatím tento fond pokrývá pouze přírodní katastrofy a za druhé zvýšit o 10% na 25% ty výplaty předem z tohoto fondu pro přírodní katastrofy a také pro Brexit. Výbor pro rozpočet eh, proskoumal tento návrh a poslal nám dopis se stanoviskem a toto stanovisko je příznivé. My jsme diskutovali ve výboru Regi o této legislativě v říjnu a návrh využít zjednodušený postup nebyl přijat. Zítra tedy, nebo tedy den poté, se koordinátoři rozhodli, že mě svěří toto téma podle běžného postupu, ale vzhledem k tomu, že je to naléhavé, tak jsme postupovali co nejrychleji bylo předloženo 87 pozměňovacích návrhů a minulý týden jsme se shodli na čtyřech kompromisních návrzích, které pokrývají nejdůležitější prvky návrhu. Mimořádné zasedání dnes večer má za cíl hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Jak víte, tento akt je na pořadu jednání našeho plenárního zasedání. Navrhuji tedy, abychom přistoupili k hlasování. A poté budeme diskutovat o otázce postupu na plenárním zasedání a o tom, jak to bude s tímto aktem dále vypadat, protože připomínám, že nařízení navrhované komisí se týká pouze jedné hypotézy, a sice hypotézy Brexitu bez dohody, to znamená no deal. A do této chvíle nikdo nebyl schopen říci, zda k 31. říjnu budeme mít dohodu nebo ne. Můžeme předkládat eh, různé hypotézy, ale jistotu nemáme. A naše zodpovědnost jako spoluzákonodárce, jak jsem říkal, je, abychom se připravili na všechny možnosti. Navrhuji tedy, abychom přistoupili k hlasování. Jste vybaveni hlasovacími kartami? Vložili jste je do hlasovacích zařízení? Skvěle. Můžeme tedy přistoupit k hlasování návrhu na zamítnutí nařízení, který pokrývá několik pozměňovacích návrhů a ty jsou uvedeny ve vašem hlasovacím seznamu. Zahajuji hlasování. <laughs> Omlouvám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. Teď tedy hlasujeme o trojce. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, pozměňovací návrh no, pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A teď budeme hlasovat globálně o pozměňovacích návrzích 37 až 33. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, pardon. Compromis. Compromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. A Teď kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. Pozměňovací návrh 55 naší kolegyně Vana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. A nyní hlasujeme o kompromisu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je přijat. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 61. Benjumea. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je zamítnut. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. 65. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis přijat. Pozměňovací návrh 71 a 76 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh kolegy Arimonta je přijat. 72, kde je pro? A ten odpadá. Takže 74. Pozměňovací návrh Deutsch, kde je pro? 74. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to musíme ověřit. 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je jednoznačně přijat. Pozměňovací návrh 81. Kde pro?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 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Ten odpadá. Takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. 33 hlasů pro, nikdo nebyl proti, čtyři se zdrželi. Děkuji. A teď uvedu pár informací ohledně postupu na plenárním zasedání. Rada nám oznámila, že pro tuto chvíli odkládá toto téma až do chvíle, kdy budou vyjasněny okolnosti Brexitu. Nicméně, jakmile budou tyto okolnosti jasné, tento legislativní návrh by se mohl stát velmi naléhavým. Jak jsem říkal, je naší zodpovědností připravit se na všechny eventuality. My jsme naplánovali diskuzi o tomto pozměňovacím návrhu a hlasování o tomto návrhu, tedy legislativního aktu, na čtvrtek. Pokud s tím souhlasíte, tak požádám uplatnění článku 59 odstavce 4, čtvrtá odrážka jednacího řádu, kde se uvádí, pokud celý návrh legislativního aktu případně pozměněný, je přijat, předseda oznámí, že první čtení je u konce, s výjimkou případu, kdy na návrh předsedy nebo zpravodaje z odpovídajícího výboru se parlament rozhodne vrátit tuto otázku do kompetentního výboru s cílem vést meziinstitucionální jednání podle článku 60 a 74. A to bych já udělal, protože tento postup kombinuje různé výhody. Plenární zasedání zaujme stanovisko formálním hlasováním. To tedy udělá. Jednání jsou dále možná v následujících čtyřech měsících. Není tedy nutné přijmout mandát na tomto mimořádném zasedání, kde si myslím, že můžeme dále postupovat, kdyby to situace vyžadovala. A není ani nutné počkat na vyhlášení mandátu na listopadovém zasedání, než zahájíme případná jednání. Toto řešení je vhodné bez ohledu na to, jaké rozhodnutí ohledně Brexitu bude v následujících dnech a týdnech přijato. Takže po hlasování požádám o slovo, abych řekl, že žádám, abychom to vrátili do výboru a potom uvidíme, jak to dopadne s Brexitem. Jsem přesvědčen, ale nechci se sázet, nicméně jsem přesvědčen, že je zde velmi malá pravděpodobnost, že by došlo k Brexitu bez jakékoliv dohody. Evropská unie OŠA předložila návrh dohody. Teď čekáme, jaké bude stanovisko Britu. Ale myslím si, že v těch scénářích, o kterých se rozhoduje, scénář Brexitu bez jakékoliv dohody je, řekněme, tím nejslabším možným scénářem nejméně pravděpodobným. Nicméně musíme přistoupit k této práci a já si myslím, že pozměňovací návrhy, které jsme přijali, také umožnili posílit eh, náš postoj k Fondu Solidarity. EPP na plenárním zasedání dnes upozornila na přírodní katastrofy, k nimž došlo v Portugalsku a ve Španělsku. Já jsem byl v Sicílii, v Palermu a setkal jsem se také s předsedou regionu Azory. Cyklon, který tam řádil, způsobil škody za 300 milionů eur. Všechny přístavní infrastruktury Azorských ostrovů jsou zničeny. Takže pozměňovací návrhy, které jsme odhlasovali, umožnili také posílit tu potřebnou rovnováhu a vůbec posílit fond solidarity vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy se bohužel pravděpodobně, nebo tedy nepochybně, budou rozšiřovat, budou čím dál častější. Konference předsedů, jak víte, se sejde dnes večer, aby diskutovala o Brexitu. Uvidíme. Možná budeme svoláni na plenárním zasedání ještě před koncem října. Zítra odpoledne je schůze předsedů výboru a já vás budu průběžně informovat e-mailem o vývoji situace. Pokud se situace do čtvrtka vyvine, tak eh, i my budeme moci předložit žádost. Ale zatím budeme postupovat eh, normálně, přirozeně, půjdeme na plenární zasedání a potom tady v našem výboru se k této otázce vrátíme a společně budeme hovořit o tom, jak je třeba jednat, eh, abychom se posunuli vpřed na základě toho, jaká bude situace. Pokud si chtějí stínoví zpravodajové vzít slovo, tak teď je ta chvíle. Chcete si vzít slovo? Za EPP kolega Bogovič ne. Za socialisty z frakce RINU, EKR, Zelení, GUE. Máme problém s velmi nepříjemným zvukem ve sluchátkách.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 ještě něco dalšího, protože jsme se sešli, abychom diskutovali o situaci. Viděli jste, že Evropská rada se sešla. Já jsem byl v Palermu s kolegou Janem Olbrichtem a s Margaritou Marquez z rozpočtového výboru a reagovali jsme z Palerma na návrhy, které jsou v současné době na stole, na návrhy Evropské rady. Tyto návrhy jsou návrhy na poměrně razantní snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku a politiku soudržnosti. A společně s kolegy z výboru pro rozpočet jsme z Palerma vyslali stanovisko našeho výboru a sice my odmítáme tato snížení. Zítra před zasedáním předsedů výboru navrhnu všem předsedům výboru, abychom vystupovali stejně, abychom se na radu obraceli nejen my jako výbor REGI a výbor pro rozpočet, ale abychom vystupovali jako všichni předsedové výboru a proč ne? Já si myslím, že konference předsedů výboru by také měla být orgánem, kde jsou přijímána politická stanoviska. Možná bychom měli zaujmout stanovisko k návrhu, který se týká tohoto snížení. A já žádám vás všechny, a také k víceletému finančnímu rámci, abyste hájili rozpočet na soudržnost, protože v jednáních o různých nařízeních nic neuděláme, pokud nebudeme mít odpovídající rozpočet. Budeme mít velký problém v těchto letech eh, naplňovat odpovídající politiky. Takže, jak jsem říkal, jak jsem říkal i před sedm regionů, je třeba zaujímat stanoviska, je třeba obracet se na různé hlavy států a vlád a je třeba zvýšit ten tlak. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tak eh, jsou zde velmi silná lobby, politika soudržnosti je založena na příjemcích. Velmi často se jedná o veřejné orgány, ta komunikace je na nás, to je vše. My ukončíme zasedání a děkuji všem, děkuji tlumočníkům a je to opravdu velmi nepříjemné. To je škoda, že se to nedaří vyřešit.